Dear colleagues, good morning. Dobré ráno, vážení kolegové. Although the hall is not really full. Ačkoliv eh, nás tady v skutku není mnoho, je čas, abychom se pustili do dnešní práce. A teď hovořím k členům výboru Jury. Ptám se nyní, zda má někdo nějaké připomínky k dnešnímu pořadu jednání. Žádné nevidím, čili schváleno. E, mm, informuji vás, že že v 9.45 zítra e, začne zasedání koordinátoru, nikoli 9.30, jako bylo původně oznámeno, 9.45. Takže bodu 2 už nemám nic dalšího a bod 3 zde tedy vítám spolupředsedu k tomuto bodu programu, pana Kloda Moráše, který, jak víte, je předsedou výboru Libe. Bod 3 je dnes společné zasedání obou výborů, které se koná v, tomto, v této místnosti a společně si vyslechneme prezentaci komise o evropském eh, školení eh, v oblasti soudnictví. A já nyní dám slovo panu spolupředsedovi Barajsovi. Děkuji, eh, pane spolupředsedo, kolegové. Jsem velmi rád, že můžeme pořádat tuto, toto zasedání spolu s Pavlem Sobodou a vítám tuto výměnu o vzdělávání v oblasti soudnictví. Já už jsem dříve řekl, že výbor Libe bral vždy velmi vážně spolupráci s výborem Jury. Můj eh, předchůdce eh, v té dvě funkci eh, to už takto prosazoval. Eh, je třeba, že ten eh, program, který tady máme dnes, je skutečně klíčový eh, pro naši spolupráci. Spolu se zabýváme otázkami občanského a trestního práva a jsme velice rádi, že můžeme v tomto spolupracovat. Také tady máme paní Činiči, která nedávno dopracovala zprávu v této oblasti. Je to pro nás velice důležité. Společné eh, uznávání, vzájemné uznávání eh, se musí zakládat na eh, důvěře mezi soudci. Potřebujeme vytvářet a postupně budovat evropskou, společnou evropskou soudní a právní kulturu ve své rezoluci z června 2010 se o to zasadil Evropský parlament a součástí toho je právě školení soudců a soudních zaměstnanců eh, v oblastech, vybrání oblastech soudní, občanského a trestního práva. Máme protokol 36 k Lisabonské smluvě, eh, který eh, umožňuje Evropskému soudnímu dvoru provádět plnou kontrolu nad vybranými oblastmi práva v Evropské unii. Tolik tedy eh, moje poznámky úvodem a nyní vracím slovo panu kolegovi Svobodovi. Klode, eh, eh, děkuji. Musím říct, že při vší úctě ani vy, ani já nejsme těmi hlavními osobami na tomto zasedání. Je to napak paní Astola. Nedávno ustanovená generální ředitelka pro justici a práva spotřebitelů v Evropské komisi. Tak eh, především eh, vám si poblahopřát k vašemu jmenování a hned vám dávám slovo. Eh, dámy a pánové, páni a pánové poslanci, Především bych chtěl poděkovat panu předsedovi Pavlu Svobodovi za výboru Jure a panu předsedovi Kladu, Klodu Morasovi za výbor Libe. chtěl bych vám zase seznámit s tím nejnovějším, co máme v oblasti právního vzdělávání soudců a e, je to vlastně moje první prezentace v pozici e, ředitelky, generální ředitelky e, příslušného direktorátu v komisi. Půjde o to, jak zajistit to, aby praktici z právního oboru v celé Evropské unii uměli správně aplikovat evropskou legislativu. To není nic samozřejmého. To je něco, co vyžaduje neustále úsilí. Legislativa může být efektivní praxi pouze za podmínky správné aplikace. Eh, vzdělávání v oblasti soudnictví je zásadní eh, pro eh, uplatňování práva napříč hranicemi států EU přináší, respektive vdechuje život a podstatu do evropské legislativy, kterou je nutno konzistentně uplatňovat ve šečenských zemích. Proto mm, všichni profesionálové z právních oborů musí mít aktuální poznatky o evropském právu. Uvědomuji se velice dobře, že Evropský parlament silně podporuje posilování eh, školení a vzdělávání eh, právních eh, kádrů. V roce 2012 bylo navrženo a 2013 a 2014 implementováno to, co vedlo k výraznému zlepšení vzdělanosti soudců a dalších soudních pracovníků já se velice těším eh, na to, jak to bude fungovat a jak budeme spolu s vámi identifikovat eh, další potřeby. Chtěla bych této příležitosti využít k tomu, abych vás seznámila s aktuálním děním eh, v oblasti vzdělávání soudních kádrů v Evropské unii. Nejdříve tedy pohovořím o tom, jak jsme na tom v členských zemích pět let po stanovení eh, ambiciozního gólu, cíle vyškolit 700 eh, tisíc eh, praktiků v právních oborech. Evropská komise si pro toto sledování stanovila mechanismus reportingu. Na základě toho každý ročně zlepšujeme a dolaďujeme to, co je, se uvádí do praxe. Chceme mít mechanismus, ze kterého bude jasně vyplývat, kde se dosahuje pokroku a naopak, kde je potřeba udělat víc. A to zdůrazňuji bez zbytečné administrativní zátěže. Takže jak to vypadá dnes? Dobrá zpráva je, že ten trend k pozitivnímu vývoji se nadále udržuje. 32 tisíc eh, praktiků správních oborů eh, bylo v roce 2014 školeno. To je začný přírůstek oproti roku předtím. V podstatě se blížíme eh, k našemu cíli 2020. A pokud zájem o účast v takovémto vzdělávání bude Eh, bude eh, nadále přetrvávat, pak eh, můžeme těch cílů pro 2020 nejen dosáhnout, ale udělat mnohem víc. Novinky jsou tyto. Také v roce 2014 rostl zájem a účast. Největší zájem je mezi soudci a prokurátory a jde o kurzy financované z EU. Také notáři eh, se, eh, se účastní a dnes eh, jich máme vyškolený asi 31 Opět také zde byla podstatná finanční pomoc z EU v oblasti aktuálních témat, například vzájemné uznávání, Eh, také rozhodnutí soudců v občanských a obchodních věcech. Eh, finanční podpora EU eh, určitě výrazně přispívá k zvýšenému zájmu. Letos poprvé představujeme pro členské země zprávu, která je podrobnější, i když stále je ještě částečná, poněvadž se procesu účastní také eh, soukromí, soukromé vzdělávací instituce, od nichž nemáme čísla. Důležitým nástrojem na podporu pokroku při tedy v účasti, ve zvyšování účasti eh, právníků eh, je dostatečná informovanost. My se snažíme eh, evropskou eh, školicí platformu a projekty, které jsou financované EU, vyvěšovat na justičním portálu EU. Mohou se tedy profesionálové účastnit kurzu v jazyce, který si zvolí. Ukazuje se však, že pro soudní eh, pracovníky a soudní obhájce eh, je toho poněkud méně a také zájem je menší. Tady je třeba ještě s intenzivní úsilí a proto Evropská komise eh, věnovala právě věnovala právě těmto profesím a jejich právní vzdělávání na své konferenci v loňském roce. Máme zajímavé závěry o tom, jak je důležitá výměna zkušeností a osvědčených postupů v EU. Prakticky správní oboru e, vítají e, a podporují pokračující finanční podporu tohoto školení. E, Příklady jsou Akademie evropského práva neboli ERA nebo Evropský institut pro veřejnou zprávu EPA. EIPA. Eh, musím říct, že kongres, který se konal, eh, zvýšil povědomí a zvýšil, zvýšil eh, zájem mezi obhájci a soudními zaměstnanci je důležité, aby eh, v českých zemích eh, kompetentní místa byla eh, si vědoma těchto potřeb vzdělávání a také tomu věnovala příslušné prostředky. Pokud se týče příspěvku EU, zatímco soudní a právní vzdělávání spadá z větší části do zodpovědnosti členských zemí, Připadá zde důležitá role také komisi, jako tomu, kdo usnadňuje a podporuje toto vzdělávání na základě eh, eh, tří pilířů. Za prvé eh, poskytovat finanční příspěvky, zlepšování vzdělávání a jeho kvality a zapracovávání aktuálních potřeb. A k těmto trendům bych chtěla něco málo dodat. Pokud se týče finančních příspěvků, s potěšením vám mohu říci, eh, že eh, příležitosti pro financování v příštích letech bude více v oblasti právního vzdělávání. Finanční program justice eh, má víc než 30 milionů eur na období sedmi let a my jsme už začali ty prostředky využívat. Budeme nadále pokračovat v EJTM a budou zde návrhy, které se budou výhradně věnovat e, soudnímu vzdělávání. Bylo navrženo věnovat tomu 5 milionů euro, e, což se e, učinilo i v roce 2014. Ukazuje se, že zájem je veliký a těch 5 milionů je nyní věnováno na 22 eh, právnických projektů vysoké kvality. Eh, jsou tedy eh, to projekty v oblasti občanského práva zaměřující se na novou legislativu, eh, například eh, o následnictví a eh, obchodní právo a tak dále. V trestním právu se to týká projektu procedurálního práva, obětí trestné činnosti nebo alternativ k zadržení a vazbě. V roce 2014 jsme vyhlásili vyhlásili výzvu na Eh, školení soudních úředníků. Toto probíhá. V současné době finalizujeme vyhodnocování eh, vyhodnocování výzev eh, z roku 2015 a opět mohu předběžně říci, že rozpočet bude věnován na opravdu vynikající projekty. Dále, co se týče kvality kvalita je ještě důležitější než kvantita. DG Justice a spotřebitelé eh, usiluje o neustále zlepšování kvality tohoto školení. Eh, například eh, jsme se spojili s širokou škálou expertů v oblasti vzdělávání právních kádrů a výsledkem je příručka s pokyny, jak nejlépe pokračovat, jak naplňovat Eh, školicí činnosti. A tato příručka je skutečně vhodná pro všechny oblasti EU, ale také mimo ně. Eh, tato příručka bude přeložena do všech jazyků Evropské unie a bude rozšířena mezi profesionály eh, v právních oborech. Několik slov o rychlé reakci na vznikající potřeby. Eh, školící potřeby nejsou konstantní, eh, neustále se mění a my musíme eh, flexibilně reagovat. A tím se dostávám k novinkám. V roce 2015 po tragických teroristických útocích komise přijala řadu opatření, která umožní právním profesionálům lépe se vypořádat s odezvou na terorismus a na potřeby deradikalizace. Eh, Evropská síť pro trénování právních kádrů eh, rozvinula celou širokou škálu různých aktivit, které se zaměřují zejména na prevenci a detekci radikalizace. Eh, v letech 2015 a 16 proběhnou čtyři semináři o stávajícím právním rámce, rámci boje proti terorismu a prevence radikalizace. Také všem série eh, výměn zkušeností eh, bude eh, probíhat. Tato školení neustále probíhají, ovšem ukazuje se, že dobře vyškolení justiční profesionálové mohou skutečně velmi pomoci v boji proti tomuto fenoménu v roce 2015 výzvy pro předkládání projektů. Eh, zde jsme měli 1,5 milionu eur, které jsme vyhradili právě na tuto tématiku. Eh, naše DG tyto projekty eh, bude představovat na konferenci 20. května spolu s EJTM a budou pozváni také zástupci z Evropského parlamentu. Já doufám, že eh, toto výměnu názoru můžeme využít k tomu, abychom si ujasnili příští kroky eh, právního vzdělávání v oblasti boje proti terorismu. Na závěr ovšem dovolte, abych zmínila ještě jedno téma, eh, které mě působí do jisté míry vrázky. Jde o školení mladých právních kádrů a úvodní Eh, úvodní školení tak eh, do, eh, v oblasti evropského práva. Většinou je to takový strašák. Národní legislativa je z velké části inspirovaná legislativou evropskou a je třeba, aby to takto od samého začátku noví právní profesionálové vnímali. Eh, naše iniciativy umožňují to, že se setkávají lidé z různých zemí. Máme zde program Ajakos a ten je dobrým příkladem tohoto úsilí. Bohužel a navzdory úsilí JTN tento projekt eh, bude potřebovat ještě značně posílit na to, aby splnil Eh, svůj cíl a to je vyškolení eh, všech nových eh, soudců a právních profesionálů. Účast je zatím pouze menší než 50% vzhledem tedy k celé populaci soudců a právníků. Je třeba zjistit, proč v členských zemích tento projekt není dostatečně využíván. Eh, snažíme se eh, sdělovat to, eh, jak důležité je to, jak důležité jsou ty úvodní kurzy pro mladé kádry. Čím dříve se seznámí s evropským právem, tím dříve budou schopni je zapracovat a aplikovat v právní kultuře své země. A v této souvislosti vás prosím o podporu tak abyste eh, tuto potřebu ve svých eh, zemích propagovali. Propagovali to, jak je nutné, aby mladí soudci a právníci eh, měli dobré znalosti evropské legislativy. To je nutné, aby evropské právo skutečně mohlo platit po celé Evropské unii. Na závěr bych chtěla říci, že si skutečně velice přeji to, aby eh, vzdělávání soudních kádrů bylo nadále jednou z našich priorit i z vašich priorit. Tak, aby evropské právo eh, bylo aplikováno dobře vyškolenými a vzdělanými právníky a soudci. A toto bychom chtěli dosáhnout v evropském prostoru spravedlnosti. Děkuji vám. Thank you very much, madam, uh, for your pressure. Děkuji za tyto cené informace. A nyní máme čas na, na, na otázky a snad i na odpovědi. Paní Regner. Dankeschön, danke, Děkuji, děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. My to na výboru pro právní záležitosti sledujeme již jistou dobu a víme, jak důležité je právě u těch, kteří fungují v praxi, v praxi kteří uplatňují v praxi veškeré ty věci, právě ty je důležité odpovídající způsobem školit. Naslouchala jsem pozorně a mám několik otázek. Eh, když se tedy podíváme na ty tabulky, tak vidíme, že jsou velké národní rozdíly, co se týče ochoty toho cvičení a pak také praktického využívání možností školení. Jaké to má příčiny? Můžete nám k tomu říct něco bližšího? A druhá otázka se týká průběhu těch školení, toho vzdělávání. My známe program ERA, ale takto velké měřítku vycházím z toho, že to vzdělávání se odehrává tedy zejména na národní úrovni. A proto se ptám, jak intenzivní je výměna názorů a zkušeností mezi těmi, kteří tedy jsou právníky, soudci, výměna zkušeností těchto lidí z těch školení přeshraničně. Má osobní zkušenost je ta, že často mě velice pomohlo například, když lotyšský úředník hovořil s německým, s maltským a mohli podstatě se školit, učit špole, společně. Jak to tedy vypadá u těchto vzdělávacích programů? Jsou různé podle toho, v jaké zemi, v Rakousku, v Itálii, v Irsku a tak dále, a nebo skutečně jsou programy, kde se ty osoby z různých zemí vzdělávají společně? Zatím by, takto tedy bych eh, skončila své vystoupení a pak bych měla ještě nějaké další dodatečné otázky, ale to až poté, až Děkuji za tyto dotazy. Takže pokud jde o ty rozdíly mezi členskými státy, jak víte, tak já jsem v této funkci poměrně od nedávné doby, ale možná, že um, má předchozí průprava by mi v tom mohla pomoci. E, toto školení se organizuje různě v různých zemích. V některých zemích jsou dostatečné údaje, protože je ta organiz, organizováno více centrálně. Ale například eh, v situace ve Finsku je taková, že to školení je rozptýlené. Čili předpokládám, že tam ty data potom nebudou všechny v té zprávě. Já se samozřejmě eh, na to dívám i z té finské perspektivy. Myslím, že tedy ta naše čísla by mohla být vyšší než se tam dostane. Čili někdy ano, někdy je to otázka údajů, někdy je to také o tom, že ne ve všech státech existuje ta jasná představa, že je nutné s tímhle začít od samého začátku. Pokud jde o financování Evropské unie, tak to je pouze pro přeshraniční školení. Takže tady by byla určitá kombinace a jde o to, aby docházelo Eh, vlastně k promíchávání těch lidí, protože to je nejlepší způsob, jak školit. Ale samozřejmě, že bychom vám rádi k tomu dali přesnější údaje. Děkuji. Paní Kiniči. Děkuji. Děkuji nejdříve předsedům obou výborů, že zorganizovali toto setkání a pak vám také děkuji za prezentaci. To téma je skutečně pro mě velice prioritní. Děkuji vám tedy ještě jednou za vaši prezentaci, paní ředitelko. Eh, vidíme, že tady tedy byla odvedena skutečně již eh, velká práce v oblasti vzdělávání soudních zaměstnanců a soudců. Je jasné, že je třeba, aby eh, osoby, které za to odpovídají, uplatňovaly evropské právo stejným způsobem, to vlastně posílí Unii a také důvěru občanů. Což potřebujeme také ve světle těch eh, strašlivých eh, trestných činů, které se odehrály, vy jste o tom hovořila, teror a tak dále. A to je něco, eh, co se týká všech, kteří pracují v oblasti soudnictví. Já tedy velmi podporuji to, co již bylo učiněno, ale přesto musím poukázat na skutečnost, že je třeba, aby to vzdělávání a školení těchto pracovníků bylo skutečně účinné. A nyní po vaší prezentaci si kladu otázku, jakým způsobem tedy bychom měli provádět konkrétně školení v jednotlivých členských zemích, například v mé zemi v Itálii, jak to uděláme u soudců. To je taková otázka z mé strany na vás. Dokázala byste si představit, že bychom propojili to vzdělávání na evropské úrovni s vzděláváním, které se odehrává v jednotlivých zemích? A dovedete si představit, že byste eh, vlastně v rámci evropského soudnictví školili školitele samotné, aby tímto způsobem se to sjednotilo a přenášely se ty poznatky stejným způsobem do jednotlivých členských zemí? A pak eh, taková další otázka. Hovořila jste také o vzdělávání mladých lidí. Nebylo by vhodné tady mít nějakou přímou spolupráci již s univerzitami v oblasti soudnictví, že bychom jaksi eh, to vzdělání poskytli již té přípravné fázi u studentů, kteří se připravují na profesi? Um, Děkuji. Takže v první řadě, pokud jde o to e, školení a vazby na e, národní e, školy, tak máme EGTN, tuto síť, přes kterou už to probíhá. Eh, organizátoři školení v jednotlivých členských státech samozřejmě jsou různě důležitá, ale aby se všichni zapojili do této spolupráce. A pokud jde o spolupráci s eh, univerzitami, tak mám za to, že i univerzity jsou někdy členy těchto eh, návrhů a přihlášek, které aby, měli, aby dostali granty, ale musí to být přeshraniční je důležité, aby univerzity, které se eh, podílí na právnickém vzdělávání, aby učili evropské právo, ne jako něco úplně odděleného, ale jako součást národního právního systému. Protože někdy je důležité chápat struktury těch různých úrovních eh, práva. Děkuji a slovo má pan Buda. Děkuji vám za zorganizování tohoto slyšení. Paní ředitelce, děkuji za její prezentaci a přeji hodně úspěchu. Proces školení je samozřejmě nesmírně důležitou záležitostí, protože jakmile jsou někde dva právníci, se říká, jsou tam tři názory. O to důležitější je, aby existoval neustálý tento průběžný e, systém školení. A e, zabýváte se možností hodnocení stávající legislativy tam, kde z, z, jsou nějaké problémy s jeho implementací? Jsem slyšet? Myslím, že mi něco uniklo, jenom tu poslední větu můžete zopakovat? Ano, jistě. Chtěl jsem se zeptat, jestli eh, ho, um, uvažujete o možnosti hodnocení stávající legislativy tam, kde by mohla působit některé eh, konf- vést ke konfliktům. Například pravidla týkající se zemědělství. Podle některých nařízení a pravidel, aby mohl někdo požívat evropských fondů, eh, tak eh, může používat eh, pouze eh, lehké zemědělské prostředky, ale není přitom žádná definice, co znamená ta lehká technika. To znamená, z, tohohle, z tohoto hlediska jsem se chtěl zeptat, že pak je problém při interpretaci, při vlastně aplikaci této legislativy. Takových příkladů by samozřejmě bylo jistě více. Je, čili, je tedy důležité, Eh, zohlednit jak stávající eh, legislativu a legislativu, která potenciálně může být zdrojem určitých interpretačních konfliktů. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Ano, takže vaše otázka se asi týká, týká lepších právních norem. I v mé zemi se jasně ukázalo, že potřebujeme lepší eh, právní normy, lepší hodnocení eh, dopadu a myslím si, eh, že v budoucnosti by taková situace, kterou třeba popisujete, vůbec neměla vznikat. Mělo, mělo by to být řešeno už u zdroje při tvorbě zákonů. Jistě, že vždycky budou určité rozdíly v rámci právních systémů, a soudci by měli být školeni samozřejmě tak, aby byli schopni tyto věci správně vyhodnotit a zvážit. A v tomto smyslu to skutečně může být součástí eh, školení. Thank you, uh, Mrs. Kudry. Děkuji a slovo má paní Kudrická. Já rovněž gratuluji bardzo serdecznie. Eh, Také já paní ředitelce blahopřeji k její nominaci. Eh, nicméně eh, chtěla bych eh, upozornit na jednu věc. Paní ředitelka už řekla, že by bylo dobře, aby na univerzitách bylo také vyučováno evropské právo, prostě jako studijní předmět. A mohu říci, že v Polsku, ale také v dalších nových členských zemích takové studijní odbory existují. Ale počty studentů spíše klesají, poněvadž eh, se eh, soustředují zejména na evropské právo, na eh, zdroje evropského práva, smlouvy a tak dále. Ale domnívám se, že by to mohlo být možná zajímavé, protože podobně jako jsou soudci, prokurátoři, právníci, eh, tak také studenti eh, by měli být schopni eh, porozumět také evropské politice, nejenom aplikaci evropského práva. Jestliže nebudou znát třeba společnou zemědělskou politiku nebo politiku ochrany základních práv a svobod, nebo boj proti terorismu, v trestné činnosti, ochrany životního prostředí, no tak eh, budou potom eh, hůře schopni aplikovat evropské právo v rámci těchto politik. Eh, budou si to muset nějakým způsobem sami interpretovat a budeme mít tedy opravdu různé interpretace. Takže bylo by mm, dobré mm, kdyby se využívaly takové evropské instituce, které své vědecké a didaktické práce věnují evropským politickým tématům. Například Evropská skupina pro veřejnou zprávu, která je v Bruselu, nebo Evropský institut administrativních věd. A to proto, že teprve v době, kdy nebo tehdy, kdy známe dobře eh, to, jak tyto evropské politiky fungují, tak teprve tehdy budeme moci říci, že taktéž různé právní profese ovládají a chápou eh, právo, které mají využívat. Děkuji. Děkuji, já si myslím, že k tomu se dlužno poznamenat dvě věci. Na univerzitě eh, v rámci eh, právnické přípravy musí být eh, kurzy, které dávají celkový přehled legislativy, struktury legislativy, včetně struktury evropského práva, které potom při přichází do toho národního. Ale pak by se mělo učit také evropské právo v rámci těch specifických předmětů, například zemědělské politice a jinde. Ale myslím si, že eh, dosah vaší poznámky byl ještě širší a to, že eh, právníci by měli vědět víc, více o eh, i politice, společnosti a tak dále. To je úkol nás všech, aby právníci nebyli technokraté, kteří jen slepě implementují nebo interpretují nějaké klauzule v rámci legislativy, ale aby měli i širší perspektivu. A to si myslím, že se vztahuje na veškerou právnickou průpravu. Děkuji a slovo má paní Delvo. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. I já chci především poblahopřát k úspěchu a e, popřát hodně úspěchu při e, tedy školení právníků. A e, chci, se, chci navázat na tu otázku k roli univerzit. Pan Kiniči, jak se ptá. Existují nějaké zvláštní programy na financování, například spolupráce profesorů práva při rozvoji osnov které by pak mohly být eh, sdíleny univerzity, eh, univerzitami z různých států? Děkuji. Děkuji za tento dotaz fondy nemohou být věnovány eh, přímo na učení, eh, výuku na univerzitách, ale univerzity mohou být eh, součástí uskupení, která žádají o granty na průpravu na školení, tedy, ehm, ale nemohou přímo používat ty prostředky na učení eh, svých žáků a studentů, ale je to skutečně na průpravu těch lidí z praxe. Pan Kester? Děkuji eh, za vaši prezentaci. Tato oblast je, myslím, velmi důležitá, my ji musíme velmi podporovat. Mám ji tedy na mysli vzdělávání a školení v oblasti evropského práva. A zajímalo by mne, jaké jsou vaše tematické priority pro školení právníků a soudců. A existuje nějaká evaluace, nějaké hodnocení těchto tréninkových programů? A existuje také hodnocení kvality obsahu těch eh, školicích programů, ze kterého bychom mohli vyvodit závěry o tom, do jaké míry tato školicí opatření vedou k těm efektům, které od nich očekáváme? Um, to je eh, otázka s eh, velmi širokým dosahem. V první řadě bych chtěla říci toto. Mechanismus, eh, se v praxi, je, že momentálně je to spíš na té kvantitativní úrovni. Kvalitativní hodnocení je vždy velmi obtížné. Ale když se z návrhy vyhodnocují um, z hlediska tedy eh, udělování financování, tak jsou, se přihlíží i ke kvalitativním ukazatelům. Um, pak uh, jinak momentálně se to školení zaměřuje na soudce, žalobce a je potřeba školit i další zaměstnance soudů, na právníky, a samozřejmě je důležité zejména školit mladé právníky, protože ehm, je důležité, aby noví eh, mladí právníci od začátku byli eh, schopni eh, chápat tu kulturu toho práva. Jinak, eh, jak jsem zmínila, jsou to otázky občanskoprávní, trestně právní, také některé složky obchodního práva, hmotného, procesního. Základní práva, to, eh, jsou, to je také velice důležitá kapitola, která se týká prakticky každého tématu, každé otázky, kterou řešíme. A pak některé nové trendy, které eh, máme v důsledku něk- posledních tragických událostí v Evropě. To znamená eh, řešení terorismu a otázka deradikalizace. Je důležité, abychom mohli eh, školit lidi v tom, aby byli schopni identifikovat záležitosti, aby jim bylo jasné, o jaký případ jde tak aby soudci mm, se lépe vyznali v tom, jaké e, e, vlastně rozsudky jsou na místě, jestli odnětí svobody, jestli by je nemohlo, jestli je nebude radikalizovat ještě více, a nebo možná nějakou e, jinou, jiné řešení snažit se je integrovat. <laughs> Takže to je možná, bych řekl, řekla bych, nový, nové pole působnosti. Pan Lebreton. Euh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem vám naslouchal s velkou pozorností a cením si eh, toho, co jste řekla, že by neměli být eh, právníci technokraté. Eh, to si musíme uvědomit, protože oni nejsou tu jen proto, aby uplatňovali nějaké technické normy, ale aby také hodnotili určité společenské výzvy. A když hovoříme o roli univerzit, no tak tam přesně o to jde jednou ze silných stránek univerzit, je, že nesmí eh, skončit jen tím, že někomu předají technické vzdělání. Třeba profesor Michel Klapie, který vydal skvělé dílo o evropských institucích, které dobře ukazuje, jaké jsou ty výzvy evropského eh, procesu. A nezastavuje se jenom eh, na popisu těch institucí. Takže když teď hovoříme o Eh, v tomto právnickém školení, tak to nesmí být omezeno ani v tomto případě na pouze technickou dimenzi. Jistě znát evropské právo je nutné, protože Evropská unie existuje, je důležité znát eh, práva eh, hlavních evropských států, to je důležité pro praktiky. Ale když hovoříme o kulturách, tak tady jsem trošku znepokojen. Rád bych uvedl jeden příklad mm, z mého znepokojení. Často hovoříme o základních právách mm, lidských a já, jakožto francouz, se, to vidím jako koncepci německou, která možná se ta, ne vždy dobře uplatňuje ve Francii. My máme jiný výraz e, práva člověka. To je na první pohled jenom e, rozdíl v terminologii, ale ono, ta jedna e, v německá vychází z individualistického a e, zatímco ta občanská práva a práva člověka vychází z, individu, e, z individualistické a onistické filozofie, je to taková ta francouzská republikánská syntéza. Takže ono je nebezpečné um, prezentovat um, něco Eh, jaksi jednou, eh, jednou měrou všem Evropanům, protože každý má svoji, svoji právní kulturu a je důležité být otevření všem ostatním, ale přitom respektovat i tu kulturu právnickou národní. Děkuji, tolik má slušná poznámka. Um, thank you very much. Děkuji. Já si myslím, že tady se dotýkáme eh, tématu sdílení zkušeností pokud jde o školení e, pro e, praktiky právníky, tak není to jenom technické, ale týká se to také některých e, širších justičních témat. A jak jsem říkala, sdílení zkušeností a přeshraniční prvky existují proto, abychom mohli právě překonávat ty eh, výzvy, o které, které zmiňujete. Když v právním jazyce používáme podobná slova a na různé věci, anebo různá slova na stejnou věc, tak k tomu dochází. A je důležité, aby právníci um, tomu rozuměli, aby to chápali, aby to potom neuplatňovali mechanicky, ale aby věděli, co je zatím skryto. Takže já doufám, že prostřednictvím přezraničního školení budeme moci eh, se postavit a řešit i právě ty problémy, které jste zmínil. Děkuji. A tím jsme vyčerpali náš seznam dotazů. Děkuji eh, za to, že jste s námi eh, dnes strávila čas. Přejeme vám mnoho zdaru ve vaší nové funkci a závěrem dávám slovo panu předsedovi Moraešovi. Děkuji. E, takže jen, e, není to ani tolik závěrečné slovo, ale chci poblahopřát e, Tyně také a popřát vše nejlepší za Libe. Jedna z otázek, kterou jste zodpověděla, se týkala i trestního práva pro mnohé členy Libe dotažení legislativy v této Eh, oblasti trestního práva, také občanského práva eh, je naprosto zásadní, je naprosto kritické eh, zajistit, aby školení probíhalo na nejvyšší možné úrovni. Je to pro nás reálná a praktická otázka. Velice jsme rádi, že tu máme tuto spolupráci s výborem Jury a předsedou výboru Jury v této záležitosti, takže ještě jednou děkuji za spolupráci a přeji vám mnoho zdaru a děkuji eh, všem přítomným eh, poslancům výboru Libe. Děkuji.